jejichž eh, národní zprávy a regionální orgány budou muset čelit ještě většímu množství pevných odpadů. Děkuji. Tímto ukončujeme jednominutové projevy a dostáváme se ke krátkému přednesení zpráv k rozpravě. A dostáváme se k první zprávě, což je zpráva Ricardo Cortés Lastry. A jedná se o rozvíjovou spolupráci s Latinskou Amerikou a pan zpravodaj dostává slovo na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. V rámci současných vyjednávání o návrhu nového nástroje spolupráce, rozvojové spolupráce, Eh, pro 2020 mm, chci sdělit jasné poselství Radě a komisi. Latinská Amerika, nesmíme na ní zapomínat. Komise říká, že mnoho zemí Latinské Ameriky splnilo své cíle v oblasti růstu a nyní vycházíme z toho, že již nepotřebují rozvojovou pomoc. Ale v této oblasti sice došlo k velkému růstu, ale máme tam obrovské nerovnosti. Velký počet nejchudších lidí na celém světě právě žijí v Latinské Americe. Je to 52 milionů lidí v tomto regionu, kteří žijí s příjmem, který je nižší než 2 dolary denně. V některých regionech existuje dokonce podvýživa ve výši nad 20%. To je další realita, jiná realita Latinské Ameriky. A Evropská unie by zde měla i nadále sehrávat důležitou roli. Hospodářsky silná Latinská Amerika, která je schopná bojovat za svůj vlastní rozvoj, toto eh, by mělo být jakýmsi cílem. A eh, ve světle tohoto by Evropská unie měla spolupracovat pouze s těmi, kteří to potřebují. Radikální přístup, který navrhuje komise, se opírá pouze o hospodářská kritéria, ale existují země jako Ekvádor, Kolumbie či Peru, které od nás již nedostávají žádnou bilaterální pomoc, ale existuje například i nadále rozvojová pomoc pro zemi, jakožto je Jižní Afrika, která má hospodářské a sociální indie, které jsou podobné či spíše lepší než Ekvádor a Peru. Pane komisaři, my zde máme jisté obavy ohledně diskriminace Latinské Ameriky ve vašem návrhu. My požadujeme eh, jasnou uvědomělou pozici, je třeba zohlednit jiné údaje, počet slabých, zranitelných, různé krize a tak dále. Další nástroj spolupráce musí mít za cíl vymícení chudoby, respektive ho musí ho i nadále sledovat a proto potřebujeme eh, předanou hodnotu pro eh, politiku rozvoje pomoci Evropské unie, kde například budeme mít jasně střižený typ spolupráce pro každou zemi a každý region střižený na míru. A to si myslím je jasné politické poselství, které bychom měli vyslat našim partnerům v Latinské Americe. Musíme se pokusit hospodářské a sociální úspěchy, ke kterým v Latinské Americe došlo, posílit a utvrdit. Potřebujeme nový přístup, kde odpovědnost se ponese společně a kde podpoříme region celý jako celek. Potřebujeme k tomu lepší daňovou a rozpočtovou politiku, potřebujeme k tomu, aby byly dále k dispozici lidem základní sociální služby, dále se to i na investic rozvoje výzkumu a také e, boj proti nejistotě na ulicích. E, učená spolupráce znamená rovněž, že více pomůžeme slabým lidem. A proto vyžadujeme e, ve zprávě, aby zůstaly finance, které jsou pro rozvojovou spolupráci, aby se tam nic neměnilo a jakékoliv přenášení prostředků, jakýkoliv transfer je možný, by měl být možný pouze v rámci tohoto regionu. Návrh Evropské komise eh, vyškrtává 11 zemí z bilaterální spolupráce, to je velice radikální přístup, který, který nemůžeme podpořit. Podporujeme nové směřování nástroje spolupráce. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji. Já jsem se chtěla zeptat pana Vysase, zda zbyhl modrou kartu, či zda chce vystoupit ke HDI. Ke HDI. Takže jste první, kdo vystupuje. Prosím, máte slovo v rámci ke HDI. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Cortez Lastra a poblahopřát mu k výborné zprávě. Latinská Amerika to je region, který v celém světě rostl nejrychleji a Evropská unie k tomuto růstu přispěla. Není nyní doba, abychom najednou se stáhli. To se musí dít mnohem eh, postupněji, mírněji, tak, aby se tam mohly konsolidovat právní státy, aby se mohla snižovat chudoba. Eh, příspěvky ke snižování chudoby musí eh, být ponechány. Je pravda, že je tam regionální růst přes 4%, ale přesto právě největší chudobu a největší společenskou nerovnost najdeme právě na tomto kontinentu. My s nimi sdílíme hodnoty a zájmy a proto musíme spolupracovat na těch výzvách, které nás spojují, které eh, přispějí ke zlepšení celého hospodářství. Děkuji, paní Miranda. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji za tuto zprávu. Má přístup, který je velmi inkluzivní, pokud jde o Latinskou Ameriku. A my rozhodně nepřijmeme žádný návrh, který by šel na úkor této spravedlivé, spravedlivého rozdělování eh, rozvojové pomoci, protože když se díváme na Latinskou Ameriku, tak proč se na ní díváme jinýma očima? Teď, když jsou tam známky určitého sociálního a ekonomického pokroku, ale ještě nejsou dostatečné boj se sociálním vylučováním a musí pokračovat, stejně jako právo, právo mm, prosazování práv domácích eh, domorodých občanů. Děkuji, pan Ferreira. Děkuji, pane předsedající. V Latinské Americe dnes dochází k velice zajímavému vývoji, k zajímavým procesům eh, transformace společnosti celosvětově. Když se podíváme na ten neoliberalismus, který v tomto regionu byl po desetiletí, dobře víme, jaká byla politika MMF, strukturálních reform, jaké byly ty důsledky, velice dramatické. A najednou tam dochází k tomu, že tam eh, jsou velice rozumné eh, eh, míry ekonomického růstu, snižuje se chudoba a v sociální oblasti jsou jasné pokroky ale samozřejmě i nadále tam máme eh, jisté oblasti, které jsou nedostatečně rozvinuté a to nesmíme ignorovat. Tedy máme zde celou řadu výzev v rámci oblasti eh, spolupráce a pomoci tomuto kontinentu. Je třeba, abychom ovšem přeorientovali politiky spolupráce EU, abychom měli více socialističtější vizi, realističtější vizi, abychom podporovali sociálně ekonomické modely, které budou vhodné eh, pro to, aby se společnosti rozvíjely. Mám tím například například eh, vyspělé technologie a vzdělanost. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Kinga Gál. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegyně, eh, kolegové, kolegyně, já chci upozornit na situaci v oblasti lidských práv Eh, konkrétně ve vztahu právě k té zprávě, o níž zde hovoříme, je zejména důležité, aby u každé smlouvy, dohody byly takovou společnou základnou právě lidská práva, otázka jejich ochrany. Zejména to platí v případech, pokud jde o zemi, kde žijí um, unijní občané a jejich práva jsou porušována, například v Kolumbii, kde máme Tuasha Elret, to je člověk, který je ve vyšetřovací vazbě v Bolívii. A podle bolivijských zákonů se i tam říká o tom, že to tedy je mimo rámec zákona, přesto není osvobozen, nedodrží se zákony, obracím se na příslušné orgány Evropské unie, aby apelovala na eh, jejich dodržování. Děkuji. Jako další pan Jaroslav Paška. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Latinská Amerika to je region, kterému se postupně stále lépe daří rozvíjet hospodářský růst. Přes mírně optimistické hospodářské prognózy však máme stále ještě více než 180 milionů obyvatel pod hranicí chudoby v tomto regionu. Proto je důležité, aby se Evropa i dále angažovala v tomto regionu a zohledňovala specifické podmínky rozvojového hospodářství. Dnes odpoledne jsme hovořili o o tom, že nový návrh komise který mění strukturu a kritéria poskytování všeobecných celních preferencí, může negativně ovlivnit i situaci v tomto regionu a doporučil jsme komisi, aby tento návrh modifikovala. Já jsem přesvědčen, že vhodnou politiku citlivé partnerské komunikace eh, kombinovanou s celními úlevami, případně s hmotnou pomocí, která bude provázana s podmínkami nastavení občanské společnosti, můžeme i nadále pozitivním způsobem ovlivňovat vývoj v Latinské Americe. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji, pane předsedající. Národní ekonomiky v Latinské Americe byly eh, méně zasaženy hospodářskou krizou než jiné části světa. Na rok 2012 se dokonce počívá s ekonomických růstem ve výši 4,5%, ale navzdory veškerým prognózám, růstovým prognozám, žijí v regionu 180 milionů lidí pod hranicí chudoby. Týká se to 15 zemí a e, právě Latinské Americe nalezneme 15 zemí s největšími nerovnostmi a navíc máme latinské aborice 25 vražem na 100 tisíc obyvatel a tímto je to tím nejnásilnějším regionem na celém světu. EU je nejenom největším poskytovatelem rozvodu pomoci, ale také největším investorem a největším obchodním partnerem a v této pozici je důležité, abychom tam upevnili zejména právní stát a rovněž se věnovali obrovskému problému, kterým je chudoba. Je třeba se věnovat také oblastech, jako je vzdělávání a zdravotnictví a poskytnout tak pomoc, samopomoci, tak aby si tento region mohl pomoci sám a aby se mohl rozvíjet pozitivně a udržitelně. Děkuji. Má ještě někdo k bodu na pořadu jednání rozvojová spolupráce s Latinskou Amerikou? Chtěl mi někdo vystoupit? Není tomu tak, takže slovo má pan komisář de Gucht. Thank you very much. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva přichází právě včas v procesu, kdy se snažíme eh, vytvořit eh, další budoucí rámec rozvojové spolupráce a obecně i spolupráce s latinskoamerickými státy. Přispěje to tak eh, k diskuzím o navržených nástrojích externích finanční pomoci a bude důležité, důležité, důležitá pro stanovování Eh, našich finančních priorit. To, co zpráva říká, je do značné míry v souladu s našimi názory na spolupráci s latinskoamerickým regionem. Jak eh, zpravodaj říká, jedná se o heterogenní region, který je velmi rozmanitý a to je pravda i z hlediska jeho potřeb. V budoucnosti došlo k výraznému zrychlení růstu a řada těch zemí středně rozvinutých již má prostředky k zajištění vlastní rozvojové pomoci. Byli jsme však um, kontaktováni některými eh, státy, které chtějí, abychom se přesunuli od odstraňování chudoby k širší rozvojové agendě. A to je právě to, čeho chceme dosáhnout navrhovanými nástroji. Musíme zaměřit vzácné zdroje, které máme k dispozici tam, kde jsou nejvíc potřeba, kde budou mít největší dopad. A to také znamená, že pokročilejší rozvojové eh, země by se z této eh, spolupráce eh, postupně byly vyvázány, ale pokračovali bychom eh, v napomáhání investičním projektům, podpoře regionálních projektů prostřednictvím trilaterálních a jiných druhů spolupráce. A v rámci vztahů s těmito vyspělejšími státy počítáme také s novými nástroji spolupráce, jimiž chceme dosáhnout sofistikovanější výsledky. A e, komise má záměr dát k dispozici značné množství prostředků pro Latinskou Ameriku pod tímto novým e, prostředkem, který e, pro vnější spolupráci, který nám umožní vytvořit nejvhodnější strategie pro každou jednotlivou zemi tohoto regionu v souladu s celkovým dlouhodobým závazkem Evropské unie, který je zmiňován i v této zprávě. Při formování těchto, této strategie se eh, to, co je v této zprávě, shoduje s tím, co je v příloze 4b materiálu komise. Evropská unie bude eh, se nad, i nadále angažovat v latinskoamerickém regionu. Ovšem naše vztahy s tímto regionem dozrávají. Změnily se ze vztahu pouhého dárce na příjemce na situaci dvou rovných partnerů. A navržené finanční nástroje by nám měly dát dostatečnou flexibilitu a pokrytí a zároveň i potřebnou koncentraci na rozvinutí efektivních strategií spolupráce s každou latinskoamerickou zemí. A e, takto by, doufáme, že e, komise a služba pro vnější činnost se bude moci spolehnout na podporu Evropského parlamentu při řešení výzev, které byly identifikovány